Bene. Buongiorno a tutti. Dobrý den. Začneme se schůzí. Allora, prima di come prima punto, punto Jako první bod programu to je přijetí. Přijetí pořadu jednání, který jste obdrželi a pokud nejsou námitky či žádosti o slovo k tomuto bodu, tak lze pořad jednání takto považovat za odsouhlasený. Dovolte, abych vám předala pár informací. Především zítřejší schůze, tedy 19. března v úterý odpoledne, výjimečně bude odložena na 15.30. V každém případě eh, všichni kolegové dostanou e-mail, aby i ti, kteří nejsou přítomní o tomto, byli informováni. Začneme tedy v 15.30 zítra, poněvadž předtím bude probíhat eh, konference předsedů, která je otevřená všem poslancům, která bude od 14 do 15.30. A tudíž tedy naše schůze začne 15.30 a e, možná skončí až 19 hodin. To je na zítřek. A další změna na programu. Bod 7, bod 7 byl zaměněn s bodem 19. Návrh Chichester, o tom se bude jednat 19 března po hlasování. A zpráva to já o té budeme eh, diskutovat 18. Od, odpoledne. Bod 9, to se týká rozpočtu 2014, to jsme odložili na 24. a 25. dubna. Ehm, spolu s diskuzí o návrhu stanoviska Eh, kolega Botikofera k rozpočtu 2014 eh, a spolu s mandátem pro trialog se o tom bude jednat také. A teď, pokud jde o bod číslo 3, tak máme zápis ze schůze z 20. února a mm, ten zápis jste obdrželi s celou složkou a pokud nejsou připomínky, tak eh, zápis lze považovat za schválený. A teď přejdeme k prvnímu, tedy k bodu čtyři programu, k prvnímu věcnému bodu, což je registrace dopravců radioaktivních materiálů. Spravodajem je Bela Kovač. kterému dáme slovo a poté bude probíhat výměna názorů se stínovými zpravodaji. Nejprve ale kolega Kováč. Pět minut nebo kolik? Cinco minut. Pět. Uh, Děkuji, vážení kolegové. 3. února roku 2012 Rada rozhodla o tom, že nás bude konzultovat podle článku 7 smlouvy o Euratomu, pokud jde o návrh na nařízení rady, kterým se vytváří komunitární systém pro registraci dopravců radioaktivních materiálů. Zde se jedná o základní standardy ochrany zdraví jak pracovníků, tak nejširší veřejnosti a následně eh, se zde uvádí právní základ kapitola 3 smlouvy Euratom, konkrétně článek 31 a článek 32. Tento návrh nařízení si klade eh, za cíl informovat národní eh, úřady formou jednotného systému registrace dopravců. Provádění nařízení by mělo probíhat eh, zjednodušeným způsobem, tak aby se snížila eh, administrativní zátěž, ale zvýšila ochrana před radioaktivními materiály. Tento návrh vychází z návrhu Evropské komise a cílem je zavestit lepší monitorování přepravy radioaktivních materiálů. Já navrhuji několik zlepšení současného textu. Abychom zajistili rovné zacházení se všemi přepravci, členské státy a jejich národní příslušné úřady by měly zajistit naplnění určitých kritérií, pokud jde o registraci dopravců. Ta kritéria a celý ten proces registrace by měl být schodný. Měla by být dispozici také e, pravidla e, online. je potřeba e, implementovat do těchto onlineových platform také online pomoc, nápovědu a zajistit možnost využívání elektronických podpisů. Tento systém by měl eh, začít eh, fungovat předtím, než vstoupí nařízení v platnost a kromě toho by měly vzniknout mechanismy pro výměnu informací mezi členskými státy, příslušnými úřady a jejich eh, systémy. Takovýmto způsobem by se zjednodušila přeshraniční doprava. Systém by tedy měl být eh, schodný a v souladu se současnou legislativou, především s Euratomem a standardy, které navrhuje Mezinárodní organizace pro jadernou bezpečnost. Pokud jde o přepravu tohoto radioaktivního materiálu, tak je potřeba se soustředit eh, i na související činnosti, nakládku, vykládku a přesně eh, naformulovat, které činnosti spadají do, původ, do působnosti tohoto nařízení. Samozřejmě, že se vychází eh, z, z původní směrnice 9629 kde se pojednává i informování veřejnosti, eh, expozice, ozáření, dodávky radioaktivního materiálu, zdroje záření a tak dále a tak dále. Tato směrnice se klade za cíl předcházet eh, eh, expozici ionizujícího zařízení a harmonizovat kontrolu v členských státech Evropské unie. Když dopravce žádá o registraci, tak je třeba dát dispozici historické údaje národním příslušným úřadům, které vydávají registrace, tak abychom mohli eh, dobře eh, zorganizovat monitorování a předcházet falzifikaci. Ovšem Ptám se, proč tato směrnice se omezuje pouze na přepravu eh, materiálu vzdušnou cestou a nikoliv například lodní dopravou. Já se domnívám, že třeba zpracovat eh, nový legislativní eh, systém pro tuto oblast. Komise se zamýšlela nad tím, že by se současný systém rozšířil. Já jsem toho názoru, že eh, by to bylo efektivní a že by se takové řešení dalo co nejrychleji uvést do praxe, ale třeba ještě potvrdit, že letečtí eh, přepravci již nyní mají k dispozici eh, nej, nejlepší systémy. Ačkoliv nový eh, systém chce zjednodušit systém registrace a chce zvýšit transparentnost a odstranit překážky, které brání konkurenceschopnosti, tak je především třeba dbát na otázku bezpečnosti. Ta musí zůstat prioritou. Zpráva posouzení dopadu tohoto nařízení by měla být zpracována Evropskou komisí dva roky poté, co vstoupí nařízení v platnost. A na závěr chci říci, že se domnívám, že dopravci by měli mít možnost eh, bez nějaké větší administrativní zátěže snadno aktualizovat údaje, které se jich týkají. Děkuji. Děkuji, děkuji kolegovi Koláčovi a nyní má slovo kolega Karis, který nahrazuje kolegu Marinesku. Stínový, tři minuty. Děkuji. Já zastupuji Marian Marinesku. Já vítám tento návrh. Centralizovaný systém registrace přepravců radioaktivních materiálů uvnitř Evropy je nezbytný a je třeba ochránit všechny občany oproti veškerým rizikům. Já se ptám, jak budou, bude tento systém bezpečný a jaké jsou tedy garance toho, že zahraniční přepravce bude na území EU eh, dodržovat evropské předpisy. A co se stane, eh, pokud eh, stát na jehož území dopravce vstupuje na území EU, odmítne vpustit a podobné otázky. Například ještě, jaké jsou přesně garance pro evropské občany, že autorizovaný přepravce je plně bezpečný a e, plně dodržuje legislativu EU v průběhu celé přepravy, zejména pokud se týče vysoce radioaktivních materiálů koncentrovaných. Grazie. Děkuji. Kolega Vidal Quadras, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh nařízení Eh, si klade určitý cíl, který pro eh, Evropskou eh, unii pro Evropskou unii vždy byl důležitý v oblasti jaderné energetiky a to je otázka bezpečnosti a my v tímto návrhu usilujeme o vytvoření evropského systému pro registraci dopravců, kteří přepravují radioaktivní materiál a chceme, aby byl jasný jejich počet, jejich činnosti a aby byla jasná stanovena bezpečnostní opatření. Zároveň eh, chce nařízení eh, zajistit, eh, aby členské státy mohly snáze naplňovat veškeré bezpečnostní standardy, pokud jde o personál, pracovníky, kteří jsou vystaveni záření a tak dále. Samozřejmě, že jsou tady výhody pro samotné dopravce, protože v tuto chvíli musí naplňovat eh, požadavky a standardy jednotlivých členských států a pokud bude existovat jednotný rejstřík, jednotná registrace pro Evropskou unii, tak to samozřejmě eh, sníží byrokratickou zátěž eh, a bude to samozřejmě výhodné pro celý tento sektor. Ale aby systém eh, byl v praxi funkční, bylo ho možné zrealizovat, eh, tak zároveň s takovou celoevropskou registrací je potřeba ještě zajistit eh, Eh, to, že skutečně dojde ke sjednocení toho systému a zaniknou ty národní systémy, abychom nevytvářeli jenom další vrstvu nového systému navíc. A je tady také jistá nepřesnost, pokud jde o ta kritéria, která by měly eh, dopravci naplnit, pokud chtějí získat příslušné registrační osvědčení. Jde o odkaz na směrnici o Euratomu 9629 kde jsou stanoveny základní normy na ochranu pracovníků a nejširší veřejnosti v případě záření a také jde o směrnici Evropského společenství z roku 2008 o pozemní eh, přepravě eh, nebezpečných materiálů. To jsou směrnice a k tomu jsou prováděcí akty v jednotlivých členských státech, které mohou obsahovat specifičtější požadavky a ty se někdy mohou dokonce i různit. A to je aspekt, který bychom měli mít na paměti. A já věřím, že na něj pan zpravodaj jistě ve své zprávě nezapomene. kolega Děkuji kolegovi Vidal Quadrasovi, kolega Jordan, kolegyně Jordan. V odboru Invis. Děkuji, paní předsedající. výboru NV jsem právě vypracovala stanovisko a v obou výborech budu prezentovat ten týž názor. Systém registrace to je dobrý návrh a znamená to zlepšení bezpečnosti a zároveň menší administrativní nároky pro přeshraničně fungující přepravce. Tímto způsobem se odbourají také překážky v podobě různosti legislativních ustanovení. Máme sice systém uznávání vzájemného uznávání norem, jenomže my potřebujeme skutečně normy jednotné, jinak by tento systém mohl zkrachovat na nedostatečném důvěře. To by skutečně mohlo být, mohlo být překážka a zdroj důvěry občanů. Dále, jestliže přepravce nebude plnit podmínky, musí příslušný úřad přijmout opatření v tom smyslu, aby byl přepravce přimět k změnám. Musí tady být i možnost zakázat mu činnost, dokud neodstraní nedostatky a to by mělo platit pro všechny typy přepravy. Mohlo by se také stát, že některé správní orgány nejsou dostatečně silné, nebo že u nich dojde k nesrovnalostem. A zde je třeba se připravit na takové případy. Je třeba, aby eh, byly jasně stanoveny lhůty o tom, kdy komise má eh, informovat parlament. Mám ještě pár otázek. Za prvé, zda tento systém se má stavovat na všechny zdroje radioaktivního záření, eh, protože obvykle eh, bývají z toho výjimuty vojenské transporty. Dále otázka, kolik tento systém bude stát a Eh, může komise zajistit to, že eh, nenastane to tež, co v případě ACA, eh, kde byla příliš nízká cena. Je tady někdo z komise, kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto tématu? Prego. Prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za váš pozitivní přístup k těmto dvěma návrhům. Základní směrnice o základních standardech bezpečnosti podle Euratomu stanovuje základní normy bezpečnosti, co se týče ochrany zdraví pracujících a veřejnosti jako takové, tedy proti ionizujícímu záření. Vztahuje se na veškeré postupy které eh, znamenají riziko vzniku ionizující radiace a podle této směrnice doprava je eh, předmětem reportingu a i eh, případně předběžných licencí, předběžných souhlasů. Náš návrh nahrazuje systém výkaznictví reportingu, který platil v členských státech pro účely implementace těchto základních norem tím, že se zde zavádí jednotný systém registrace, který bude platit ve všech členských státech EU. A Takovýto přístup eh, tedy přispěje ke zjednodušení postupů, jak již bylo řečeno, a mělo by se tím i snížit administrativní břemeno pro dopravce a také by se měly odstranit i překážky pro vstup nových subjektů. Klíčovým prvkem navrhované legislativy je právě elektronický systém pro registraci dopravců a zde jsme slyšeli k tomuto některé otázky. Bohužel nebude možné mít eh, ten systém eh, zavedený již ještě před přijetím směrnice. To je z důvodu rozpočtových my můžeme eh, vynaložit prostředky, jakmile, až jakmile eh, ten předpis bude přijat. Abyste měli eh, náhled na náklady, tak je to podle našich odhadů asi kolem milionu euro a je zřejmé, že naši specialisté na počítače se budou snažit maximálně ten systém zabezpečit aby ta registrace byla zabezpečená také. A i tento předpis, toto nařízení pracuje s postupným přístupem a navrhované nařízení se mm, vztahuje na jakéhokoliv dopravce, který přepravuje radioaktivní materiál uvnitř společenství či ze třetích zemí do společenství. A je evidentní, že zde žádosti eh, subjektů ze třetích zemí musí být velice důkladně prověřovány, stejně jako to bude případ žádostí od komunitárních dopravců. Nebude se to vztahovat na dopravce, kteří budou přepravovat eh, tento materiál po moři a eh, leteckou přepravou, jak jsme již slyšeli. Také bylo již řečeno, že pro účely letecké dopravy již máme dost sofistikovaný systém. A teď, pokud jde o ty aspekty bezpečnosti, zde již máme legislativu, která se na toto vztahuje, to je nařízení rady o e, přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy a je to směrnice rady o dohledu a kontrolách nad mm, přepravou radioaktivního e, odpadu a v podstatě mm, mm, zde e, tyto dva předpisy se budou nadále aplikovat, budou platné. A zde také jsme slyšeli otázku, zdali tento nový předpis bude garantovat, že budeme uvnitř společenství mít skutečně bezpečnou dopravu. My již jsme několikrát hovořili o společných či harmonizovaných kritériích. To je něco, na čem teď se ještě pracuje. Pracuje na tom i příslušná pracovní skupina v radě, eh, pracovní skupina pro atomové otázky, tedy je to v běhu a eh, my nyní s členskými státy tam se zamýšlíme nad tím, jak toto řešit a samozřejmě zde eh, jsme rádi, že i zpravodaj toto zmiňuje jako jeden z prvních bodů, zmiňuje právě vývoj kritérií pro účely registrace. Paní předsedající, paní předsedkyně. Zde eh, již eh, my eh, tedy samozřejmě předáme veškeré informace o členských států zpravodajovi a je jasné, že tato kritéria nesmí narušovat hospodářskou soutěž v celém systému. Nicméně domníváme se, že konečný cíl stojí za to, abychom měli jednotný harmonizovaný systém registrace, který našim dopravcům umožní eh, podnikat eh, v přeshraniční dopravě radioaktivního materiálu a budeme garantovat, že tato doprava eh, bude stejně, ne více bezpečná než dříve. Paní předsedkyně, děkuji a nyní má slovo kolega Kováč. Závěry. Tři minuty.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 Jsou tady body, které jsou, myslím, přijatelné pro členské státy i pro Evropskou komisi. Nicméně já bych vás rád požádal, vážení poslanci, abyste mě zaslali, pokud možno co nejpodrobnější vyjádření, pokud máte takové poznámky k této zprávě a abyste předlo- abychom na základě toho mohli připravit pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, kolego Kováči. Jenom chci připomenout termíny Eh, o eh, eh, zprávě budeme jednat 13. května a 16. května v poledne je termín pro pozměňovací návrhy a předpokládáme, že budeme moci hlasovat 19. 20. června a potom v červenci závěrečné hlasování. Nyní máme e, zprávu Karinš. V podstatě máme dvě zprávy, o kterých budeme jednat společně. Je to jednak bod 5 a bod 6 tedy dohromady. A i dáme tedy i dostatek času panu Karinšovi, aby mohl představit zprávu. Tak prosím, k bodu 5, 6. My jsme se dohodli, že se těmito body budeme zabývat dohromady. Prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vynasnažím se být struční pravidelné technické kontroly pro eh, motorová eh, vozidla. To se ukázalo být nakonec eh, velice močně nabitou záležitostí, když ne tolik v našem výboru, ale já jsem se sešel s řadou eh, lidí, mluvili jsme o různých číslech, faktech a uvědomili jsme si, že když se podíváte na eh, statistické údaje, lze je interpretovat různým způsobem a ta situace je trochu chaotická. Nicméně ve své zprávě eh, jsem připravil některé pozměňovací návrhy, které by to měly řešit. Za prvé bych chtěl říci, že třeba vyřešit, jak často by se motorová vozidla měla kontrolovat, zda by to a pro, jakých vozidel by se ty pravidelné kontroly měly týkat, eh, jestli jsou to vozidla, která dokážou vyvinout rychlost větší než řekněme 40 km v hodině, což je důležité například u zemědělských vozidel a tak podobně, ale přitom je potřeba zajistit tedy dodržení eh, příslušných bezpečnostních eh, standardů ve své zprávě se ovšem soustředím spíše na záležitosti, které by měly zblížit eh, společné eh, zájmy. Jde mi především o stav eh, tachometrů. Jejich stav se často falšuje, neoprávněně se do toho zasahuje. Máme důkazy o nějakých 15% takových situací a potíže v tom, že nikdo vlastně neví, jaký byl předchozí skutečný stav tachometru u konkrétního vozidla. Kdyby bylo možné sdílet tyto informace elektronicky, tak samozřejmě by to spotřebitelům hodně usnadnilo situaci v celé Evropské unii a vyřešilo by to také otázky bezpečnosti, které s tím bezprostředně souvisejí, protože je velice důležité vědět, kolik kilometrů už má vozidlo najeto, z toho lze odvozovat jeho další bezpečnost. Eh, pokud jde o tu druhou zprávu, o eh, silničních technických kontrolách. Eh, zde hovořím právě o těch kontrolách eh, tachometru a o tom, že tyto údaje by měly mít k dispozici mm, elektronicky. Eh, co se týče silničních technických kontrol užitkových vozidel provozovaných v Unii, to je ta druhá zpráva, tak Tady je třeba opět zajistit dodržení standardů a jedna z velkých obtíží je to, že když eh, vozidlo je zkontrolováno v jednom členském státě a je tam shledáno technicky způsobilým, tak eh, v jiném členském státě stejné vozidlo by, eh, řekněme, nemělo úplně jistou svou technickou způsobilost a ve třetím členském státě to stejné vozidlo ve stejném technickém stavu by bylo shledáno technicky nespůsobilým. Takže my bychom měli najít eh, nějakou společnou jednotnou interpretaci toho, co považujeme ještě za bezpečné a co již nikoliv. Ty, ta situace se hodně liší v jednotlivých členských státech. Právě v případě užitkových vozidel řekněme, že uprostřed té Evropy je řada transitních zemí, kde eh, projíždí mnoho vozidel a tam je opravdu velice důležité, jaký technický stav to eh, dané vozidlo eh, má a zda ta pravidla toho státu původu jsou dostatečně eh, přísně nastavená, což pro periferní státy v Evropě už nemusí být zase tak důležitá záležitost. Já přistupuji k té druhé zprávě podobně jako v té, k té první. Myslím si, že v Evropě by mělo docházet k plynulé výměně informací a to elektronicky. Evropská komise navrhuje, že Řidiči by měli mít eh, při sobě osvědčení, což eh, je jedna věc, ale ta osvědčení by měla být k dispozici také elektronicky. A myslím si, že pokud ten systém skutečně bude nastaven jako sdílený systém členských států, bude to lepší východisko pro zpracování společných standardů, což už jde tedy nad rámec způsobnosti současné zprávy. Zpráva Evropské komise dále uvádí, a já to také eh, zmiňuji ve své zprávě, že by nemělo docházet k diskriminaci při kontrolách vozidel podle země původu vozidla. Dále navrhuji určité změny eh, v situaci, kdy je vozidlo zastaveno k silniční eh, kontrole a zjistí se, že vykazuje závažné nedostatky v té třetí kategorii, to znamená, že jsou to nedostatky, které je potřeba řešit okamžitě, nebo tady hrozí bezprostřední riziko, buď to pro samotného řidiče, posádku či další účastníky silničního provozu. A Evropská komise eh, k tomu uvádí, že by měli inspektoři mít pravomoc eh, zajistit bezpečnost toho vozidla. Já si myslím, že to by měla být přímo jejich povinnost, protože pokud zjistí skutečně závažné nedostatky, tak by inspektor měl mít možnost a dokonce povinnost zajistit, že situace bude na místě nějakým způsobem vyřešena, například vozidlo bude odtaženo do nejbližšího servisu a tak podobně. Asi nemá smysl, aby zabíhal do dalších podrobností, ale jenom tomu řeknu, že ta problematika i pro mě samého byla velice zajímavá, i když to není přímo věc, které se tady běžně věnujeme v ITRE, ale to důležité pro mě je nastavit elektronický systém sdílení informací, protože to může být dobrým východiskem pro nastavení dalšího společného systému standardů v celé Evropské unii. Kolega Glante, Děkuji, děkuji a nyní má slovo kolega Klant. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Karenci. Jménem Berta Langena, který zde bohužel dnes není, eh, zde přednesu jeho názor. Kromě tedy bezpečnosti silničního provozu to bude mít také eh, dopady na vnitřní trh a na eh, příslušná závislá od eh, větví hospodářství. Má to zejména do, dopady na části 3, 6 a 7. Pozměňovací návrh číslo 6, aby zkoušky byly efektivnější a má smysl používat historická elektronická data. Eh, pozměňovací návrh 7, vzájemné uznávání, eh, včetně eh, zejména při přeshraničních pro, prodejích, má tedy jistě smysl. V článku 3.7 definice historických vozidel musí být ještě zostřena, aby bylo jasné, že výjimky platí jenom pro skutečně tuto kategorii vozidel, poněvadž historické vozy eh, jsou určitě v lepším stavu než běžná auta a je zde určitě velký trh eh, o hodnotě nějakých 20 miliard eur. Čili tady je třeba mít jasnou definici. A to znamená, že se to musí nějakým způsobem promítnout do všech 27 legislativ. Eh, k bodu 3.9 definice o technickém dozoru a technické mm, schvalování eh, by mělo být ještě vyjasněno. Dále eh, také eh, přístup k datům o technických kontrolách by měl být opět centralizován, ale měl by být také nediskriminační, tak jak je to v legislativě o palubní diagnoze vozidel. Dále, pokud se týče vozidel N1 kategorii, je třeba, aby vzhledem k technickým možnostem a vzhledem eh, k eh, vzhledem k tomu, že jsou používány jinak, eh, neměly by být technické kontroly dány kilometrickým intervalem. Čili Dále, pokud se týče náhradních dílů, eh, tak tady je problém, že jejich zabudování do vozidla je často neskontrolovatelné. Eh, leda, že eh, je třeba dávat pozor na to, aby se rozlišovaly mezi zabudováním řádných a méně kvalitních náhradních dílů. Dále, pokud se týče standardů, členské státy by měly být pro vyšší standardy a vzhledem eh, k tomu je třeba eh, také eh, trvat na kvalifikaci přeskušovací pracovníků zkušebních stanic. A pokud se týče četnosti kontrol, tak to by mělo být v souladu s normami EN. A ještě závěrem článek 18. Eh, komise by měla parlamentu podat zprávu o tom, jak je realizováno toto nařízení. A ještě k příloze. V Evropě máme velice sil, přes, přísné emisní normy, což je e, také důležité a proto je třeba zejména tedy e, Emise byly pečlivě centrálně sledovány, eh, tak aby bylo jasné, čí vozidla jsou v, eh, schopná trvale dodržovat eh, emisní normy. A pokud se týče nákladních vozidel, tak zde je třeba některá ustanovení přiměřeně upravit. A to se týká například také otázky eh, překontrolování přeskumu bezpečnosti v transitních zemích. Děkuji vám. Grazie, kolega. Děkuji, pane Glante. Nyní má slovo kolega Kramer, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já se mohu leda připojit ke svému předřečníkovi a chtěl bych eh, zpravodaji poděkovat. Eh, můžu se k tomu připojit, ale přesto bych řekl, že průmyslový výbor se nemusí vzdávat eh, komentářů k aspektům, které se možná spíše týkají eh, výboru dopravního. Myslím si, že je správně sledovat eh, síl a to je zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Je třeba ovšem posoudit, zda Eh, některá opatření jsou opravdu přiměřená k těm cílům, které jsou definovány. Čili otázka je, jestli skutečně je třeba, aby starší vozidla eh, byla každoročně eh, hnána na STK. Já musím říci, že třeba z své členské země Dodnes nemáme jasno v tom, zda více technických kontrol má nějaký vztah, nějaký vliv na bezpečnost vozidel, protože u nás jsou třeba příčinou dopravních nehod technické, technické potíže pouze v jednom procentu případů, abychom tedy zbytečně nezaváděli byrokracii. Chci podpořit to, a to je otázka přístupu k údajům, eh, aby stanice STK měly eh, přístup eh, ke kontrolním údajům, k naměřeným údajům, a to znamená, že by měli kontrolovat nejenom shodu s typovým schválením, ale také se to musí týkat funkčnosti a bezpečnosti vozidla. To bych chtěl zdůraznit. U všeho, co ovšem zde děláme, musíme mít na paměti to, že silniční zákony jsou věcí jednotlivých členských zemí, takže bychom neměli do parlamentního stanoviska eh, uvádět, kdy inspektor může a kdy nemůže vyřadit vozidlo z provozu. Eh, já si myslím, že také i v eh, také eh, trh eh, lecos dokáže zařídit. Hm, takže třeba pokud někdo z východní Evropy bude chtít eh, jet do Německa s technicky neodpovídajícím a přestárým vozidlem, tak tak učiní na nejvýš jednou a velice brzy bude přistižen a zřejmě vyřazen z provozu. A možná ještě jedna věc. Domnívám se, že mm, není třeba, abychom eh, tuto úpravu eh, rozšířovali na mopedy a jízdní kola. Otázka je, eh, nakolik tady technická bezpečnost v tomto případě dokáže snížit riziko dopravních nehod. A já si myslím, že eh, tady bychom měli mít eh, nejdříve po ruce eh, nějakou studii, která nám řekne, jestli skutečně je třeba i na tyto kategorie vozidel rozšířovat povinnost technických kontrol, aby to tedy nebyla jen zbytečná byrokracie. Takže tolik k mé zprávě. Já k tomu ještě podám pozměňovací návrh, který je doplňkem, ale nikoli, že by byl v rozporu s některým, s něčím z toho, co je zde eh, napsáno. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo kolega Prody, prosím. Děkuji. Chci poděkovat především zpravodaji za Eh, eh, jeho práci. Jenom bych chtěl zdůraznit, co především by mělo eh, znamenat mm, mm, účel, to znamená kontrola. V každém případě musíme garantovat, že především při brždění, že to bude ten přívěs, který také bude bržděn, tedy o to jde, a tak, abychom i přispěli ke stabilitě eh, celého toho celku, tedy eh, tažného vozidla, motorového vozidla a toho přívěsu, respektive návěsu. A zde mm, tedy je mm, třeba, aby potom i na tom tahači tedy to bylo eh, nějak označeno, takové upozornění, že za sebou tedy má vlečené vozidlo, nějaký ten přívěs a Především eh, také i je třeba i označit a přijmout omezení eh, rychlosti a to musí být zcela adekvátně kontrolováno potom. Podle mě to je důležité. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolego Prody a kolega Benin, prosím. Pardon, excusez-moi, madame. Omlouvám se, paní předsedkyně. Je to zpráva, která jde eh, dobrým směrem a mm, určitě si zaslouží ještě, aby byla vylepšena a především zásadní údaje zde. To znamená technické kontroly, eh, které eh, budou elektronické podobě či papírově, to je nutné, ale bez nějakého dokumentu, který by dokázal, že to auto bylo několikrát nebo to motorové vozidlo bylo několikrát zkontrolováno, tak to bude těžké. A i třeba se ani neví, že někdy byly vyměněny ty zásadní náhradní díly, zásadní pro bezpečnost. Vy víte, že dodávky náhradních dílů dnes, se kterými se různě obchoduje, to je úplná katastrofa teď na evropském území, tudíž je zcela nezbytné, aby náhradní díly, které byly vyměněny a které případně by mohly vést k bezpečnostním problémům, ovlivňují bezpečnost motorového vozidla, tak to musí být tam uvedeno při té technické kontrole. Také je nezbytné, i, i mít tvrdé sankce eh, proti těm, kteří neustále tedy mm, pokračují v tom nezákonném obchodě, z, kteří podvádí. Ti musí vědět, že když budou podvádět, takže zatím je, že se vystavují sankci a takže ta sankce bude tvrdá. Já bych rád, abychom zde eh, především eh, se zmínili o dvou aspektech. Zde se hovoří, že každý řidič dbá na správný stav Eh, toho motorového vozidla, které řídí. A ten důvod je, že ten řidič je odpovědný za technický stav vozidla. No, já vidím, eh, bydlím v Kale, tedy, eh, kde asi 2 miliony ročně projedou nákladních vozů do, do Anglie a musím říci, že mnoho z nich tam je zadrženo, protože nejsou v dobrém stavu, ale Eh, ti zaměstnavatele jim to dovolují, těm řidičům, eh, aby jezdili s těmito eh, motorovými vozidly. Takže je třeba si uvědomit, že hlavním, kdo je zodpovědný za to, že to motorové vozidlo není v řádném stavu, je to především přece ten majitel, respektive zaměstnavatel. Samozřejmě řidiče také lze nějakým způsobem tedy penalizovat, proč ne, ale především hlavní ta odpovědnost je přece na bedrech toho vlastníka motorového vozidla. To jsem chtěl zdůraznit. A dále. Pokud jde o eh, diskriminaci na základě státní příslušnosti, já zde eh, eh, nebudu hm, k tomu dělat nějaké dlouhé úvody, ale chtěl bych, aby se komise podívala do Kalé aby tam viděla ty kamiony, které chtějí se dostat teď přes kanál, tedy na těch trajektech a podobně, a, nebo tunelem a určitě uvidí, jaký je počet těch, které jsou v perfektním stavu a které jsou v horším stavu. Skutečně to stojí za to se podívat přímo na místo a uvidíte, eh, jak, eh, jak, jaký je skutečný stav a jaké to může napáchat škody. Děkuji. Děkuji. Komise? Komise chce slovo, prosím. Thank you. <coughs> Thank you, Madam Chair. Děkuji, děkuji paní předsedající za tuto příležitost a blahopřeji vašemu výboru a zejména zpravodaji za skvělou práci, kterou odvádíte na tomto jak technickém, tak i emocionálním tématu. Ehm, také se vám podařilo eh, udržet emoce na úzdě a přidat do celé věci několik prvků, tak jak se sluší na výbory TRE. Celkově bych řekl, že podporujeme vaše pozměňovací návrhy a že všechny spravodajské pozměňovací návrhy si tuto podporu zaslouží. V některých případech vzhledem k extrémní zátěži, eh, kterou eh, zpravodaj směřuje k efektivnosti eh, výpočetní techniky, tak tady bychom byli opatrnější. Například využívání elektronických informací, eh, platforma pro výměnu dat mezi členskými zeměmi zatím není zcela v provozu a to je třeba uznat, uvědomit se a také mnohé eh, věci, s nimi se počítá, dosud neexistují, nebylo jich dosaženo. Co se týče toho, co zasnělo právě v debatě, řekl bych, že skutečně je třeba pokračovat dále v práci na definici historických vozidel. To si uvědomujeme a velice aktivně na tomto pracujeme s vašimi kolegy z výboru tram. Co se týče kvalifikace technických inspektorů, Zazněly tady návrhy, že ta by měla být eh, vyšší. Eh, například tady hovoří o standardech, jako jsou standardy ISO třeba. Já myslím, že s tím bychom mohli souhlasit. Co se týče možného dalšího posílení odpovědnosti majitele, tak eh, to v textu už je, ale pokud to chcete sformulovat přísněji, nemáme nic proti, poněvadž to je o velmi důležitý prvek. A kromě toho eh, bych taky rád, kdyby váš zpravodaj eh, zde řekl, že pokud se týče podvodu s tachometry, tak je třeba eh, říci, že zde máme již tresty, které hrozí za tuto manipulaci. My bychom eh, byli rádi, eh, kdyby se to zde sformulovalo velmi radikálně nebo radikálněji, poněvadž to jsou skutečně, to je hrozba bezpečnosti silničního provozu. Eh, další. Máme zcela jasné důkazy ke dvěma aspektům, které nebudou příliš komplikovat systém, nicméně existuje dostatek objektivních eh, důkazů o tom, že všechna vozidla jsou zdrojem eh, mnoha nehod existuje velice silná souvislost a de facto exponenciální křivka, eh, která eh, zvyšuje, podle které se zvyšuje počet eh, nehod s stářím vozidla. Takže skutečně jestliže vozidlo je nějaký 6 nebo 7 let staré, tak skutečně tady musí být eh, povinnost, aby to vozidlo bylo aspoň eh, jednou důkladně zkontrolováno. Totež eh, pokud se týče motocyklů, tak ty jsou v rostoucí míře vybavovány moderními technologiemi, podobně jako automobily. A musím říct, že důkazy vyplývající ze studií o dopravních nehodách jasně ukazují, že každoroční kontrola eh, jiného typu, ale samozřejmě musí to být kontrola, tak je naprosto zásadní pro eh, bezpečnost silničního provozu a to pro všeobecné dobro. Tím bych tedy chtěl eh, své komentáře ukončit a děkuji vám za to, že jste výrazně eh, zdokonalili eh, mnohé, eh, tedy velké části změní. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo jako kolega Karinč závěry. Děkuji, děkuji za připomínky. Těším se velice na konkrétní pozměňovací návrhy. Nevypadá to, že snad bychom eh, byli tady eh, v nějaké neschodě. Ono to není tak politické téma, které by rozdělovalo politické skupiny. Mm, možná, že spíše to bude v závislosti na členském státě, ale je to dobrý signál. Určitě náš výbor se pokusí mm, eh, doplnit tu zprávu, tak jak jsme zde i slyšeli. A mám ještě pár připomínek na komisi. Zde zástupce komise se zmínil eh, eh, ohledně eh, té platformy, počítačové platformy pro výměnu informací mezi členskými státy, ale mm, protože to nefunguje, tak bychom to chtěli zdůraznit v tom stanovisku. Pokud nebudeme na to tlačit, my jako parlament, tak kdo na to bude tlačit, když ne my. To je proto podle mě důležité a chci, aby to ve zprávě bylo. Dále, další poznámka. Ty e, sankce, e, článek 9, 19, 2, to je ten test, to jsou ty pravidel, to je ta legislativa o pravidelných technických kontrolách. Takže to je spíš taková filozofická otázka. My Eh, tedy samozřejmě eh, my můžeme přijmout striktní předpisy, sankce, které se týkají manipulace s tachometry eh, a, a, histori- a trest, trestat ty osoby, které to dělají, ale historie nám na kontinentu říká, že tvrdé tresty většinou často neodrazují od špatného jednání. Asi mm, bylo by dobré, abychom zamezili tomu, že to půjde. A kdybychom měli tedy výměnu informací o tom, co je na těch tachometrech, no tak potom mm, ta manipulace bude v podstatě eh, eh, eh, k ničemu. Takže my bychom měli se na to podívat jinak. To znamená zastavit tu, ten problém u zdroje vůbec. Mm, potom Eh, by to byla ztráta peněz pro někoho, aby tedy se snažil manipulovat s těmi elektronickými tachografy, tak jak se to dělá teď běžně. Potom je to odpovědnost vlastníka, či odpovědnost řidiče. No, ano, to je velice patřičná poznámka. Eh, lidé eh, společně nesou odpovědnost, ale ve finále je to řidič, který způsobí případně dopravní nehodu, nikoliv vlastník, tedy jak to bude fungovat potom. To bychom asi měli nějak řešit. Já jsem to pochopil. Děkuji. Děkuji. Děkuji a chci ještě připomenout, že datum pro pozměňovací návrhy je 21. Eh, března v poledne, tedy ve čtvrtek. A 11. dubna, 25. dubna, mm, a tedy e, a poté hlasování ve výboru ITRE a na plenárce snad v červenci. A nyní kolegyně to je další bod programu. Tak prosím, kolegyně, paní předsedkyně, e, s velkým potěšením vám e, předkládám tuto zprávu z vlastní iniciativy No, samozřejmě to je no, zpráva, kterou předložím eh, v eh, těch limitacích které mám, takže to bude schematicky. Jenom mm, připomínám ty základní údaje. Nejsem si, jsem si jistá, že i díky spolupráci s kolegy a díky pozňovacím návrhům budeme schopni eh, obohatit tuto zprávu, tak aby tam byly veškeré ty aspekty, které si zaslouží tam býti, protože tento sektor určitě si zaslouží větší péči a pozornost ze strany našich institucí. Chci připomenout, co předcházelo této činnosti, takže to bylo usnesení, které bylo odsouhlaseno parlamentem jednomyslně, tedy drtivou většinou v minulém předchozím volebním obdobím a především e, e, to vzniklo v komis ve výboru EMPL a pro vnitřní trh a mm, zde i byla vypracována zpráva, já jsem byla zpravodajkou a týkalo se to sociální ekonomiky. E, a potom i všech těch subjektů, které působí v sociální ekonomice, nejenom družstva, ale další typy subjektů, třeba ty různé vzájemnostní podniky nebo neziskové podniky, tedy ty subjekty, které eh, v podstatě jsou na hraně nebo na hranici ekonomiky, tedy produktivity, produkce a e, welfare, tedy e, sociální zaměstnanosti. Proč? Poněvadž zvláštní charakteristika těchto subjektů, podniků je právě, že jsou takovými zvláštními podniky, jejichž cílem je e, dát práci, vytvářet pracovní místa a cílem je podílet se solidárně, eh, recipročně se podílet na výsledcích, tak aby i mm, eh, solidarita v podstatě eh, šla ruku v ruce s nástroji, mm, typickými nástroji podnikání, tedy mm, to je, a ukazuje se, že to je možné podnikat i při zachování těchto hodnot, o které se opírá právě ta sociální ekonomika. Já si myslím, že tato zpráva mm, je důležitá, protože e, i pan komisař Barnier e, na základě našeho, naší zprávy také předložil celou řadu návrhů, jako sociální podniky, sociální ekonomika, i potom přijal různé ty nástroje, které se týkají těchto podniků, které působí v sociální ekonomice, i hm, pan komisař Barnier i e, tedy předložil e, návrhy, které se dostaly do parlamentu, protože sociální ekonomika, o té se zatím hodně mluvilo, ale málo se dělalo konkrétně právě zde, i v parlamentu, nejenom v komisi. A tato zpráva mm, mm, e, se týká tedy i našeho výboru a proto my chceme upozornit e, komisi na to, že bychom měli i, a měli bychom dát i návod komisi, aby přijímala konkrétní návrhy, o co jde. V tomto světě Eh, mm, jde o to, abychom, eh, abychom si recipročně pomáhali, protože tato družstva potřebují nástroje. A je třeba, abychom se zamysleli i vy, kolegové, ve svých návrzích, co bychom proto mohli udělat. Tato zpráva především se týká družstev tedy těch, tohoto typu podniků a jaká je jejich role v době průmyslové krize je to velice specifická charakteristika. Jde o průmyslové, průmyslová družstva, i družstva působící v oblasti tedy výroby a služeb, mm, a mm, které tedy jsou vlastně těmi sociálními podniky, ale produkují tedy zboží či služby a jakou roli by mohly mít eh, právě v době krize, eh, v době krize průmyslu a výroby. Takže tato družstva jsou příležitostí či pouze problémem. Já eh, vím, že jsou příležitostí, protože zde máme velký počet družstev. Já nebudu připomínat ty základní údaje, které i figurují v usnesení. Tato družstva Eh, která tedy jsou výrobní družstva, jak jim říkáme, tak eh, představují 5 HDP. A eh, takže to je přece jasná realita, kterou nelze ignorovat. A my se o to musíme zajímat ze dvou důvodů. Tato družstva, stejně jako i další typy podniků v sociální ekonomice, tak tato družstva zatím odolávala i krizi. To je důležité. Údaje nám ukazují, že zaměstnanost zachovali, zachovali si zaměstnanost a i eh, jejich produk, produkce se zvýš, zvýšila dokonce a družstva právě i v době krize byly schopny odolávat potížím a eh, jsou skutečně jasně vždycky napojeny s daným územím a to právě je, eh, je činí tak odolnými také a mají tedy i za cíl eh, eh, zvyšovat zaměstnanost a mají většinou takovou vizi tedy dlouhodobější a ne eh, lidi propouštět. Zde máme studii, která nám i říká, že právě v době krize právě vznikají nová družstva, nejenom, že odolávají krizi, ale i rostou. Zvyšuje se jejich počet právě v době krizi, kdy ta ekonomika obecně nevzkvétá. Takže, eh, jak vidíme, nemají takové problémy jako ostatní podniky, třeba s ženami, které zaměstnávají, či mladými lidmi. Ne, naopak. Proto vidíme, že v době krize se ukazuje, že ty tradiční typy podnikání jsou v krizi také a měli bychom se zaměřovat na ty nové způsoby podnikání. Za třetí, družstva mohou být e, i dobrým způsobem, jak transformovat ty podniky, které jsou v úpadku, e, protože mají problém kvůli krizi nebo s vlastnickou strukturou a podobně. Jsou to podniky, které třeba mají dobré výrobky, mají dobré zakázky, ale v době krize z různých důvodů se jim nedaří. Takže vlastně Eh, to může být alternativa, tedy, eh, eh, tedy i transformovat je v družstva, aby nekrachovaly. A v Itálii máme určité údaje, které to prokazují, ale i v Německu, i v, ve Francii. A i s překvapením jsem zjistila, že v Dánsku, třeba v jiných zemích, s překvapením, říkám proto, poněvadž jsem nebyla dobře informována o těchto zemích, tak jsem zjistila, že i tam družstva Mm, spolu s dalšími formami, třeba převzetí ze strany managementu, podobné další tedy formy, eh, kdy zaměstnanci třeba se stanou společníky, tak to je jeden ze způsobů, eh, jak tedy eh, předcházet krachům podniku. Jsou zde různé případy, které ukazují, že to je to dobré řešení. Náš parlament tedy v, v, té, v této oblasti tedy eh, eh, restrukturalizací podniků, si myslím, že toto je dobrá cesta. A měli bychom se proto tímto tématem zabývat. A dále, já vím, že asi čas už jsem vyčerpala. Ano, my jsme zapomněli na čas, takže už je to více než... Dokonce už jste překročila o tři minuty. Jenom ještě ano, já jsem dlouze vysvětlovala eh, důležitost tématu a teď eh, mm, skutečně, co bude důležité, říci, co s tím udělat. Co udělat? Měli bychom mít ad hoc finanční nástroje, měli bychom mít nějaké podpůrné nástroje, protože Evropa potřebuje tedy třeba realizovat různé pilotní projekty. Musíme mít určité nástroje, jak garantovat nezbytný kapitál pro tento typ podnikání, ale určitě k tomu se ještě vrátíme, protože to bude i určitě e, předmětem různých pozměňovacích návrhů. To až v druhé části jednání, tedy příště. A dobře, a nyní na dvě minuty má e, e, slovo kolega Kančan. Ano, k tomu, co řekla Patricia. Tak, zde především v tomto eh, okamžiku, v této době, zvláštní době, tedy krize, já si myslím, že je velice dobré eh, zde, eh, když parlament a komise se budou zajímat o tyto věci. A teď, mm, vzhledem k tomu, co jsme slyšeli, tak bych si dovolil jeden bod, na který bych upozornil. A to Eh, zde já vím, že jsou zde určité tendence snažit se určité pobídky, tak aby tento model, který vlastně propojuje podnikání a zaměstnance, tedy práci, integruje, tak eh, ano, zde dnes, především dnes, eh, a, v nadcházejícím období bychom si to měli přát, takovýto směr. Ano, ale máme určitou minulost i. Pozor na to. Tento eh, systém, který to takto propojuje, tak by neměl nějak eh, převrátit ta pravidla podnikání. Já se právě bojím, že by mohlo dojít k tomu, že by se to eh, použilo Eh, vlastně ta sociální ekonomika a i eh, tedy eh, ta družstva, že by se to mohlo použít nebo zneužít vlastně, mohlo by to i jít, by to proti konkurenceschopnosti a máme určité příklady z minulosti, takže to ale nebrání tomu, že bychom politicky s tím měli souhlasit, s tímto směrem, to ano, ale flexibilita dlouhá tradice, kterou máme právě s tímto eh, družstevním systémem, takže to eh, by nám mělo umožnit vytvořit eh, ideální podmínky, abychom se vyhnuli případným budoucím traumatům na trhu práce. Opakuji, myslím si, že ta fúze mezi podnikáním a prací, to musí být výsledek eh, eh, sociálního družstevního hnutí. A měli bychom se všichni snažit dohromady, tedy pozitivně k tomuto přispět. Eh, a mm, tak abychom našli tedy i reakci nebo řešení pro podniky, které dnes zažívají obrovské potíže, jak jsme slyšeli. Děkuji, kolego Čkančane. A nyní má na dvě minuty slovo kolega Prody. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat kolegyně Patrici Toja za tento dokument. Souhlasím velice souhlasím s tím, že bychom se tomuto tématu měli věnovat, protože teď se nacházíme v okamžiku, kdy eh, vlastně konečně jsme začali být citliví vůči sociální, tedy společenské odpovědnosti podniku. Protože jsou to tedy společnosti, které se skládají z lidí a ne z kapitálu. A proto bychom měli být schopni zde ukázat, že ano, jsme citliví eh, na to, že chceme, aby eh, společnosti přispívaly k obecnému blahu. A mm, já si myslím, že především bychom měli eh, i dát větší odpovědnost těmto různým asociacím, družstev. To je tedy vlastně Eh, konvergence různých těch asociací, různých těch združení, která vznikla třeba hlavně v Itálii a eh, mm, vznikly třeba i s různými politickými cíly a teď dochází k konvergencím a spojují se v eh, v takové větší celky, subjekty a tyto asociace tedy by měly nést odpovědnost za to, aby Mm, všechny ty podniky, respektive družstva, aby skutečně byla řízena v souladu s obecnými principy, eh, které eh, figurují tamto v dokumentu, tedy mm, sociální odpovědnost, eh, společenská odpovědnost, odpovědnost vůči společnosti, to znamená, aby skutečně společnost obohacovali, přispívali k blahu. Děkuji, děkuji kolegovi Probdy a nyní má slovo komise pokud někdo za komisi si chce vzít slovo, prosím. Thank you, President. My name is Joachim. Děkuji, já se jmenuji Joakim a pracuji pro generální ředitelství pro podnikání, pro oddělení, které se věnuje sociální ekonomice, konkrétně problematice družstev, a to již více než 20 let. Během posledních deseti let se nám podařilo eh, rozpracovat politiku, která v tuto dobu dnes zajišťuje družstvům rovná pravidla hry, pokud bychom je měli srovnat s tradičními kapitálovými společnostmi. Zpráva paní Toja zahrnuje veškeré oblasti, kde zatím existuje prostor pro nové návrhy, nové myšlenky a my to vidíme tak, že tato zpráva je zaměřena především na členské státy, s tím, že komise je pochopitelně připravena pomoct s prováděním příslušných opatření. Jsme velice rádi, že Evropský parlament nám chce pomoci a chce nás morálně podpořit při implementaci těchto opatření. Velice rádi budeme s paní Toja spolupracovat, pokud jde o e, jednotlivé její myšlenky. Děkuji. Děkuji. Připomínám, že datum pro pozměňovací návrh. Ne, ne, ještě omlouvám se. <laughs> Slovo ještě má kolegyně Toja, prosím. Velice stručně chci poděkovat kolegům, nejenom těm, kteří se vyjádřili dnes, ale kteří určitě ještě přispějí, ať jsou to stínoví eh, či další a obohatí tuto zprávu, která určitě to potřebuje vzhledem k ambiciozním cílům, které eh, si legitimně zde lze stanovit a chci říci, že také po, budeme chtít po komisi, se kterou chceme tedy spolupracovat, budeme chtít po komisi, aby také i posilovala ty svoje struktury eh, v komisi, abychom eh, skutečně eh, měli i toto jako součást průmyslové politiky. No, Takto bychom chtěli tedy i přispět k podnikání a k průmyslu a k zaměstnanosti v Evropě. Budeme tedy spolupracovat a určitě budeme i nároční co se týče eh, toho, co budeme po komisi požadovat. Děkuji, děkuji. Tím jsme uzavřeli rozpravu a připomínám, že datum pro pozměňovací návrhy je 25. březen v poledne a hlasovat v ITRE 25. dubna a na plenárce v červnu 2013. Dobře, tím jsme vyčerpali tento bod programu a Nyní na základě článku 70 eh, odstavec 4, tak eh, mm, velice stručná, eh, stručný referát o výsledcích probíhajících třístranných jednání. Jako první dám slovo kolegovi Krausmanovi, mm, aby nám řekl, jaká je situace. Tak prosím. Thank you very much, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme 29. ledna absolvovali trialog, kde jsme debatovali o několika záležitostech. Jednak o přidělení rozpočtových prostředků. Zde se již blížíme 60%, eh, eh, které navrhujeme my, s tím, že komise navrhuje 65%, takže ten rozdíl není velký a já doufám, že se naše názory velice zblíží. Větší problém to už byla problematika administrativní zátěže, kde Evropský parlament, eh, parlament chce snížit administrativní zátěž, zatímco Evropská komise eh, svým přístupem tu zátěž spíše navyšuje. Eh, problém tady mají především zelení, kteří říkají, že regulační zátěž eh, to je vlastně podstata legislativní práce a my jsme tedy mezi dvěma mlínskými kameny jakým způsobem to zpracovat, ale věřím, že i tady dospějeme ke kvalitnímu závěru. Pak je tady otázka eh, zaručených půjček a horizontu 2020. Eh, tady máme postoj rady a parlamentu již nyní velice blízko, takže si myslíme, že eh, dospějeme k dobrému závěru. Jsme proto, dokončit ten trialog co možná nejdříve ale uvidíme, jak se to ještě vyvine. Evropská rada vyjádřila určité obavy, že tady může dojít eh, mezi Kosme a Horizontem 2020 k jistému překryvu což by zase mohlo navýšit administrativní zátěž. Pokud jde o delegované akty a komitologii, tak eh, to byla poměrně citlivá záležitost, kterou budeme muset vyřešit na politické úrovni. Konkrétní cílové skupiny, tak zde Evropský parlament Eh, vlastně podpořil návrh komise, rada vyškrtla některé cílové skupiny a vyškrtla takzvané konkrétní cílové skupiny z konkrétních cílů. Pokud jde o cestovní ruch, tak tady panuje schoda eh, na posílení cestovního ruchu v nařízení s tím, že jsou tady rozdíly mezi dvěma institucemi, ale nejsou nějak významné. Nyní se věnujeme spíše těm technickým záležitostem technická skupina dále pracuje s tím, že další trialog je naplánován na 9. dubna, ale problém je v tom, že technická skupina možná neskončí za včasu svou práci, takže budeme muset uh, ještě ten trialog 9. Eh, dubna odsunout. Takže to k mé zprávě eh, ohledně kosme. Já doufám, že se nám podaří nakonec se dohodnout jak s komisí, tak s radou. Děkuji. Děkuji, panem Krocmane, za vaše informace. A nyní pan Blanke, který zastupuje pana Kaufmana, prosím. Máte slovo k využívání informací ve veřejném sektoru. Já zdá se, že tady dneska zastupuji mnoho kolegů, ale dělám to rád. Jménem Ivaila Kalvina Trialog byl zahájen loni v, de- v prosinci po schválení zprávy v výboru ITRE. My jsme měli první formální setkání s DG Connect a s kyperským předsednictvím. Zabývali jsme se textem směrnice na trialogu 17. ledna 18. února. Příští by se měl konat 25. května. My se budeme snažit dosáhnout politické shody na větší části textu. Problémy se týkají zejména článku 6, e, to je role e, nezávislého orgánu, potom článku 4 a potom exkluzivní dohody článek 11. E, Pozici parlamentu